my bychom. Ale naše energii teď měly nasměrovat směrem k jednáním, které povede k pozitivnímu výsledku, které odstraní napětí na všech stranách hranice bez kontroverznosti britské pojistky. A teprve tak se podaří znovu dosáhnout nějakého pokroku. Dalším řečníkem je pan Elmar Brock. Vážená paní předsedkyně rady, vážený pane místopředsedo, milý Michele Barnier a milí kolegové a kolegyně, v této debatě se jasně projevuje eh, více než eh, v prohlášení hlavních měst, že zůstane i nadále jednota Evropské 27. 27 členských států a jejich institucí jsou si jednotní. A Velká Británie si není jednotná téměř v ničem. A to je ten problém. A naše jednota zůstává, stejně tak, jak to, že chceme hájit integritu našeho evropského vnitřního trhu. Druhá věc. Včera se eh, vlastně semkla konalice protikladu, Z obsahového hlediska nemají vůbec nic společného. Jsou tam ti, kteří chtějí zůstat v EU, kteří chtějí tvrdý Brexit a tak dále mají různé přání a představy. Tereza May pravděpodobně již není z toho předložit konstruktivní řešení. Není říct si po dvou letech, že chce hovořit s opozicí, to je, myslím, příliš pozdě. To měla dělat před dvěma lety. A oni čekají pravděpodobně, že vzejde nějaký nějaký, nějaké konstruktivní řešení předložené britským parlamentem. Doufejme, pak budeme moci o něm hovořit. Například pan Corbyn řekl, že si přeje mít celní unii. Tak má tedy v tom případě přijít s tímto návrhem a zajistit si pro celní unii většinu. Pro nás to problém nebude. Ale my bychom byli rádi, kdyby britská strana předložila nějaké konstruktivní řešení. Myslím si, že nyní už není možné vést dále stranicko-politické bitky a hrát na osobní ambice ve Spojeném království. Je třeba, aby se Britové dohodli, aby nalezli většinu uvnitř svých stran a napříč svými stranami. A my musíme vyčkat, až Britové dospějí k tomuto stádiu. Děkuji. La parola all'onorevole Slovo má pan Weidenholz. Pan Weidenholzer, děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je historická chvíle. Historic, historie nás vždy chytí překvapené. Nikdo asi eh, tuto debatu nepředpokládal. Dokonce ani v roce 2016 ne, když jsme de- eh, diskutovali o nečekaném eh, výsledku referenda ve Velké Británii. A Evropský parlament a přišel k rozumnému rozhodnutí. Teď je to jasné. Budoucí vývoj ovšem e, zatím, a to je jasné, opravdu vůbec jasný není. Co ovšem je zřejmé, je, že nám zbývá velmi málo času. 70 e, dnů a teď se e, útesy blíží. Včerejší by, hlasování by mělo být vnímáno jako budíček musíme eh, diskutovat o tom, jak eh, do sebe obrácená eh, elita o několika málo členech situaci tímto způsobem zdramatizovala. Ovšem teď není chvíle na to, abychom se zabývali tím, kdo má pravdu či ne, či se snažili o nějakou odplatu. Teď je zapotřebí se soustředit na něco, co by bylo v zájmu velké většiny a ne pouze malé hrstky. Britové by ztratili, kdyby eh, prošel eh, tvrdý Brexit a my eh, na 27 musíme být flexibilní, musíme pomoci hledat pragmatická řešení, aby se zminimalizovaly škody. Můžete počítat se socialisty a demokraty, ale nesmíme zapomínat na to, že posledních 40 let Spojené království učinilo obrovskou, obrovský příspěvek k, k tomu, k našemu životu, k našim eh, různým jeho aspektům. Bude nám chybět expertíza našich britských kolegů, ale eh, život jde dál, potřebujeme mít jistotu o tom, co si Britové přejí, eh, potřebujeme mít také jistotu, že budou ochráněny zájmy občanů. A e, Britové e, prostě se musí postarat o to, aby případně Brit- e, spoluobčané opravdu věděli, o čem hlasují. To, že nevědí, o čem hlasují, se již nesmí opakovat. 140 kolegů se ke mně připojilo v otevřeném dopise britským občanům minulý týden a chtěli jsme jasně prokázat, že chceme, abyste zůstali a přivítáme vás zpátky s otevřenou náručí. Pane Weidenholzere, eh, je na vás modrá karta, chcete ji přijmout? Ne, říká pan Weidenholzer. Pan Smith. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Mám pro vás všechny soucit, že musíte tolerovat tyto nesmysly. Omlouvám se za to ale určitě vám neuniklo, že Spojené království není moc spojené. Je vedeno britskou eh, konzervativní vládou, která je také velmi rozdělená. U nám eh, ve Skotsku je to jasné, chceme zůstat, my jsme hlasovali pro zůstání a chceme zůstat této rodině národů. Vy teď musíte to řešit se Spojeným královstvím, musíte samozřejmě řešit ústavní pořádek Spojeného království. Nicméně postoj Skotska k tomu byl vždycky jasný. Eh, žádný good, dobrý Brexit neexistuje, je to špatné pro Spojené království, je to špatné pro Evropskou unii a také pro Skotsko. Mým úkolem není zmírňovat následky Brexitu, ale zastavit ho. No, já jsem velmi rád, že tady je tolik britských kolegů, kteří bez ohledu na stranickou příslušnost se snaží eh, ten proces eh, zmírnit. Dvě důležité věci. Potřebujeme více času, omlouvám se za to, ale jinak to prostě nejde. Pokud nás chcete udržet eh, v Unii, tak nám musíte dát více času. Referendum je možný způsob, jak se z toho dostat a teď musíme na tom trvat eh, v okamžiku, kdy možná britská vláda začne naslouchat i někomu jinému než sama sobě. Co se týče občanů, příliš mnoho lidí eh, na celém kontinentu má obavy. Britští občané v EU a evropští občané ve Spojeném království. My jsme na tom hodně pracovali, na ochraně jejich práv. To Eh, musí být pevnou součástí jakékoliv dohody, aby tyto lidé měli jistotu, co se s nimi bude dít, protože jsou rukojmými procesu, který nemohou kontrolovat a který není dostatečně dobrý. A my, jako evropští poslanci, máme naše povinnost těmto občanům. Komise na tom intenzivně pracovala, aby vyjednala ochranu práv těchto občanů, ale v případě absence jakékoliv dohody musíme unilaterálně, unilaterálně tyto eh, práva zajistit. Eh, obávám se, že řešení nepřijde ve Westminsteru, ale musíme ho nabídnout eh, my sami. Mr. Smith, there is a blue card. Pane Smithy, je na vás modrá karta, přijímáte ji? Od koho, jestli se mohu zeptat? pan Kobornovo nebudu dávat víc, víc, víc kyslíku, než se zaslouží. Honorevole Spinelli. A nyní má slovo paní Spinelli. Prosím, paní Spinelli. Děkuji, pane předsedo. Vyhlídka nedohody eh, je eh, velmi vážným ohrožením velkopáteční dohody, eh, která by znamenala, že občané Severního Jirska by se k tomu nemohli vyjádřit, ale i pro evropské občany v Británii a pro britské občany v EU je teď budoucnost velmi nejistá. Je potřeba Eh, bránit eh, práva všech na svobodu pohybu, protože jinak eh, mají před sebou obrovskou nejistotu. Je obtížné říci, jakým způsobem je možné toto zajistit, protože víme, že k tomu vedly kroky exekutivy bez toho, aby se občané k tomu mohli svobodně vyjádřit. Pokud skutečně dojde k nedohodě, tak by parlament a komise měli udělat všechno proto, aby bránili Eh, aby bránili práva britských občanů a aby eh, spustili všechny národní postupy nezbytné pro to, aby jejich práva byla uznána ve členských státech, aby jim garantovali eh, svobodu pohybu v Evropské unii. Ještě horší to bude v případě evropských občanů a Británii, těch je více než 3 miliony. Pokud se stanou obětmi a stanou se nakonec občany třetích států, tak eh, to bude porušení těch příslibů. Víme, že britský parlament může přehlasovat jakékoliv rozhodnutí britské vlády a bude potřeba tato práva ukotvit nějaké mezinárodní dohodě. Jenom na základě toho by měli právní jistotu to, čemu se říká ring fencing, tedy eh, eh upevnění jejich práv eh, by mohlo vést k podmínkám, které by jim zajistily eh, jistotu. A na tomto základě je možné teď eh, vyjednávat bilaterální dohodu, která by nejlepším možným způsobem zajistila tato práva, tak jak to dělala smlouva o odchodu. A i z těchto důvodů je naprosto zásadní, abychom poskytli více času Spojenému království. Já bych eh, chtěla své poděkování vyslovit panu Barnierovi který se o to zasloužil nejvíce. La parola all'onorevole Atkinson. Paní Atkinson. The EU sounding a bit desperate today, isn't it? Je to eh, takové z vláštní, jak teď všechno uzavíráme a jak říkáme, že paní May je chudák. Pan Juncker a Verhofstadt jsou ty hlavní hlasy na téhle straně. Já bych chtěl poděkovat těch 17 celým čtyřem eh, eh, procentům eh, britských britských eh, voličů. Nejsme nějaká filiálka Evropského parlamentu. Tady jsou věci, které jsou po, eh, eh, šlapávány. Máme pre, máme eh, premiérku, která podporuje zůstat v Unii, ale 17, eh, více jak 17 milionů lidí řeklo, co eh, chce a máme tady své nejlepší možné spojence, včetně Spojených států. Můžeme jednat na základě pravidel VTO. 17,4 milionů lidí si myslí, že Británii můžeme eh, učinit opět velikou. Pojďme ven a učiňme z Británie tu velikou zemi v tom velikém světě. Speaker, colleagues, our next speaker. Dalším řečníkem je pan Kelly na dvě minuty. Děkuji ne, úplně souhlasím s tím e, s některými věcmi, co tady byly dnes řečeny. E, výsledek včerejšího hlasování je samozřejmě velkým zklamáním. Jedna věc je ovšem jasná. Unita, e, jednota 27 musí být něčím, co obdivujeme a chceme poděkovat také panu Barnierovi. Irsko děkuje za tento přístup. A to, co řekl eh, eh, Foster, eh, když řekla, že nepotřebujeme tu pojistku, protože jsme nikdy neměli hranice, můj bože, co kdybychom připomněli památku těch, kteří byli zabiti, zastřeleni, zavražděni při přechodu přes ty hranice, kteří byli obětmi teroristických útoků. Takže takovýto přístup není nápomocný. A právě proto, že tomu tak bylo, tak máme velkopáteční dohodu a e, chci poděkovat e, Tereze May, Michelu Barnierovi a vám všem, kteří e, skutečně učinili všechno pro to v dohodě o odchodu, aby byly, byla ustanovení z velkopáteční dohody dále platná. Také chci poděkovat Martině Anderson, Toto ovšem není chvíle, kdy by se mělo volat po referendu o irské jednotě, e, protože e, Tady samozřejmě e, víme, že toto je náš dlouhodobý cíl, ale volat po tomto referendu teď není dobrým krokem v tuto chvíli. Eh, takže hodně lidí si myslí, že nebude žádná dohoda, eh, že eh, Británie odejde a přípravy, pokud by toto mělo být výsledkem, už začaly. Ale myslím, že je důležité, aby Spojené království učinilo rozhodnutí, aby to bylo tak, co chtějí. E, já jsem přesvědčen, že dobří lidé ve Velké Británii o takovýto scénář nestojí a že kdyby měli možnost se vyjádřit, tak to také jasně dají najevo. Rozumná věc by byla, konzultovat e, ti, e, kteří hlasovali pro Brexit v první řadě britský lid a to si myslím, že teď by jednoznačně řekli ne. A teď má slova eh, pan, slovo pan Dánc na dvě minuty. Oh, really? Thank you. Uh, thank you. Děkuji, paní předsedající. Eh, řekněme si jasně, co nás sem dostalo konzervativní strana, její zájmy, eh, které ani neumí pořádně prosadit, to nás dostalo do dnešní situace a my pevně věříme v to, že tato vláda už má eh, své dny za sebou, ale samozřejmě to je na debatu v Británii. Ať už eh, bude u moci jakákoliv strana, tak co se Brexitu týče, bude muset zvolit buď mezi tím, že odejdete z EU a tím poškodíte zaměstnanost, Eh, poškodíte ochranu životního prostředí a tak dále, nebo v Evropské unii zůstáte a přijdete eh, vliv na to, jak ty struktury eh, rozhodují. To je nevyhnutelná volba. Ani jedna z těch věcí by nebyla dobrá pro žádnou zemi a rozhodně ne pro Spojené království. Ale já bych chtěl nabídnout trochu naděje, protože my teď v Británii máme největší proevropské hnutí na kontinentu. Je tady miliony lidí, kteří dnes jsou připraveni bránit eh, evropské hodnoty a naprosto otevřeně hovořit o tom, proč jsou pěšní na Evropskou unii a její eh, výdobytky. My budeme bránit svobodu pohybu, a další eh, výdobytky i pro příští generace. A ty nesmysly a fantazie lidí, kteří sedí naproti mně, Eh, teď byly odhaleny. Není tady jasná eh, většina v britském parlamentu pro nedohodu, ať už ten výsledek bude jakýkoliv, a jestli se parlamentu podaří najít eh, většinu pro cokoliv, tak si musíme uvědomit, že budeme potřebovat více času, takže prosím kolegové, prosím, nenechte, aby logistika, ty technické věci zabránily a budeme potřebovat vaši podporu v nadcházejících dnech. Děkuji. Teď má slovo paní Scott Cato na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Já jsem včera sledovala to historické hlasování v Dolní sněmově tady ze Strasburku s dalšími kolegy, kteří byli velmi znepokojeni touto krizi. Někteří doufají, že se pořád ještě najít způsob, jak můžeme zůstat v EU. Chtěla bych vám poděkovat za vaši podporu. Eh, Brexit je obrovské selhání vedení Eh, Tereze Mayové eh, se nepodařilo sjednotit zemi, nepodařilo sjednotit ani vlastní stranu. Jeremy Comey také selbil, selhal ve svém úkolu postavit se proti Brexitu a polovina země je teď velmi frustrovaná. Ale Brexit je také selhání eh, solidarity, protože starší generace ignorovala ty životní vyhlídky mladých lidí a Britové také zapomněli na to, že v Británii je řada evropských občanů nebo že britští občané žijí někde v Evropě. Eh, Spousty lidí to narušilo eh, poklidný eh, život. Složitost a náklady Brexitu jsou teď evidentní. Máme demokratické právo se vyjádřit k tomu, jestli to je dobré pro naše zemi. Krize ve Westminsteru znamená, že to rozhodnutí by se teď mělo vrátit zpátky občanům. Thank you. For two Děkuji. Pan González Pons na dvě minuty. Kolegyně, kolegové, po včerejším hlasování ve Westminsteru je jasná pouze jedna věc. Dolní sněmovna uh, odepsala to, co uh, dohodla vláda s Unií, ale neví, co dělat uh, dál. Není tady hlasování pozitivní. Po měsících iluzí, marných nadějí a lží musí britský parlament přijmout pravdu. Brexit není evropský problém, je to problém britský, takže Prosím, najděte nějaké řešení. Všichni chtějí eh, ty nejlepší možné vztahy eh, se Spojeným královstvím, ale ne za každou cenu. Jsme přátelé a spojenci, ale Británie od nás nemůže očekávat, že se vzdáme svých principů a to z jednoho jednoduchého důvodu. Být členem Evropské unie není nějaké ekonomické rozhodnutí, je to životní eh, výběr, životní cesta. Jsme združením a společenstvím sdílení hodnot založeném na dohodách. Není to nějaký smluvní vztah eh, založený na transakcích. Tady problém vytvořila Británie, britská vláda a musí ji Británie řešit. My jsme připraveni dohodu podepsat, až přijde na nás, ale rovněž jsme také připraveni se posunout dál bez dohody. Včera jsme viděli, že Brexit je Eh, slyšeli, že eh, Brexit je reakce za, na evropské eh, ceny, ale krizi, pardon, že je to reakce na evropskou krizi, ale viděli jsme včera, že je to reakce na britskou krizi. Není tady většina pro dohodu ani pro nedohodu, takže nejrozumější věc by byla prostě pokračovat dál a zavřít oči a myslet na Anglii. A panu Farážovi bych řekl s veškerou úctou, prosím, buďte velmi obezřetný a opatrný, když užíváte slovo válka, protože eh, skutečně k válce došlo a eh, díky bohu eh, jí Britové vyhráli. Všichni se z toho poučili, kromě možná pana Faráže. Pan eh, González Pons, modrá karta od pana Šeriče. Eh, chcete si ji vzít, eh, tu otázku? Ne, samozřejmě, že ne. Tak to se omlouvám já budu muset jít na nějakou zkoušku sluchu. Pan González Pons řekl ne. Děkuji za tuto jasnou odpověď. Eh, vy odcházíte, pane Etridži? Dobře. Teď dáme slovo na dvě minuty eh, paní Delange. Yes, thank you very much, madam. Děkuji vám, paní předsedající. A musím říci, sledování včerejší debaty v Dolní sněmově mm, Spojeného království eh, se všemi těmi tradicemi a s tou historií, to je instituce, kterou my velmi respektujeme, ale nemůžu si pomoct Oni vlastně neví, co chtějí, ale eh, vedou velké řeči. Trochu jako pan Faráš, který eh, v té hodině a půl debaty o Brexitu, což je jeho hlavní rezon detr, tady nemůže vydržet. Měl tady projev, pravděpodobně to dal na YouTube a hned odešel, což dělá vždycky ale musím mu přiznat, že ví, co chce. On chce ten nejhorší eh, možný Brexit, protože eh, pouze potom by se mu eh, podařilo demontovat zdravotnictví, ohrozit, ohrozit pracovní místa a vytvořit ráj pro bankéře. Když poslouchám tuto debatu v Evropském parlamentu, tak eh, slyšíme od kolegů eh, prozbu o to, abychom eh, si v klidu sedli, měli více času a zamysleli se nad tím, co, na čem se můžeme dohodnout. Pan Corbyn řekl, že by dal přednost celní unii. Proč někdo nepředloží nějaký pozněcí návrh v britském parlamentu, aby Eh, se ukázalo, jestli eh, by to prošlo, protože to by eh, bylo nejlepší možné řešení, aby to neohrozilo pracovní místa na obou stranách aby vzniklo nějaké realistické řešení. Všichni jsme šli do politiky nejenom, abychom vedli velké projevy, ale abychom v klidu se snažili najít nějaké společné řešení. Takže pojďme na tom začít pracovat. Děkuji, teď máme před sebou catch the eye, kde bych, když se vám podaří všem dodržet jednu minutu, tak můžu dát slovo všem. Pan Kircos má slovo. Thank you. Děkuji. Naši britští přátelé jsou ve stavu politického zmatku, co se Brexitu eh, týká, měli bychom na to reagovat kreativně. Měli bychom jim za prvé nabídnout více času, aby se rozmysleli, co chtějí. Za druhé, pokud by se rozhodli proti tvrdému Brexitu, eh, tak eh, jde o myšlenku toho, že by přijali ideu celní unie, tak bychom jim bez jednotného trhu, i to bychom se měli měli snažit řešit. Evropská eh, unie potřebuje Spojené království a mně se zdá, že eh, je čím dál tím zřejmější, zřejmější, že Spojené království potřebuje Evropskou unii. Děkuji. Pan López Aguilar, prosím. Paní předsedkyně, negativní většina je suma negativních bodů a aspektů, což vedlo k velké nejistotě. Britská společnost je dnes skutečně rozdělenou společností, jak v otázkách sociálních, tak v otázkách ekonomických. A není možné donekonečna diskutovat o článcích, které se mají použít proto, aby dokázali se vyprostit z tohoto labirintu, z té slepé uličky, která je výsledkem referenda. Jistě můžeme podpořit miliony Britů, kteří byli odvážní a kteří se postavili na odpor těm populistickým lžím. A rád bych poděkoval také panu Barnierovi. Jeho vyjednávací schopnosti byly velice dobré působilo to uklidňujícím způsobem. Oni učinili něco pochopitelného pro všechny ty občany, pro všechny ty lidi, kteří se velmi bojí nejistoty ve svém životě. Děkuji mnohokrát, pan Jurek. Paní předsedkyně, vážení dámy a vážení pánové, Evropská krizi jsme sledovali zde z plenárního sálu. Stále jsme slýchali slova jako dialog, pluralismus, ale vždy, kdy kolegové se snažili položit otázku pomocí modré karty, tak byste řekla, ne, ne, tady zaznělo ne, což je bohužel typické. Takže měli bychom se také podívat sami na sebe v zrcadle. A je třeba si přiznat, že krizi vidíme všude, v Německu. Je historicky nejhorší volební výsledek pro obě dvě velké lidové strany křesťanské demokraty a sociální demokraty. Ve Francii máme rekordní neúčast ve volbách. A myslím si, že lidé nepochopili britské referendum. Pokud chceme, aby Evropa spolupracovala, je na nejvyšším čase, abychom změnili politiku, která nahnala strach Britům, mám tím na mysli migraci, evropskou armádu a to neustále prohlubování spolupráce. Řečník je přerušen. Paní předsedkyně, já jsem přísná ke všem. Pan Georgio má minutu. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, myslím si, že parlament by se měl obrátit na dolní sněmovnu s žádostí o to, aby změnila svůj postoj. Myslím si, že výsledek není pouze naprostým neúspěchem, troskotáním pro britskou vládu, ale je to také výsledek selhání toho povýšeného postoje mocností, zejména britské vlády. Je třeba jasně pojmenovat ty, kteří nesou odpovědnost za tuto situaci a to je pan David Cameron. A my tady, eh, tady nejde o to hrát nějaké hry. Proto bych řekl, že je třeba, aby referendum eh, bylo opětováno tak, aby se mohla nadefinovat budoucnost příští generací. Děkuji pan Peterle, děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Odehrálo se mnoho negativních věcí. Je to špatné pro Evropskou unii a také pro Spojené království. Britští voliči byli uvedeni v, v, v lež byli oklamáni a nyní se platí daně z populismu. Britové vědí, co znamená dohoda a co znamená setrvání v Evropské unii. Jakou volbu nyní mají? Jaký scénář? Buď je tady scénář bez dohody, anebo setrvání v Evropské unii. Lidé by se měli rozhodnout. Mnoho podniků opustí Velkou Británii a mnoho britských občanů si zažádá o, evropské, o občanství v některém z členských států Evropské unie. Já jsem pro více Evropy. Pan Tarabela. Děkuji, já bych chtěl odpovědět panu Kalamalovi. On odešel, bohužel, také odpovím panu Fanašovi. Ale oni nám také odešeli, takže já nevím. Na začátku je debata, to zajímalo teď ne, pan David Cameron. Eh, samozřejmě, má odpovědnost eh, a samozřejmě také populisté. Já bych chtěl poz- poblahopřát panu Banierovi celému jeho týmu, neboť je třeba říci, že tato dohoda, eh, která má asi 600 stran, je tím nejlepším možným kompromisem. A problém samozřejmě spočívá v tom, já tady nechci preferovat Mar- Margaret Thatcherovou, ale eh, mám pocit, že tady skutečně není alternativa. Jediná alternativa je to, že ta současná chaotická situace, že bychom se s ní mohli nějak poučit a ve Velké Británii by neměli vyhrát populisté. Je třeba myslet na naše občany, na ekonomiku. Je důležité, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii. Já jsem přesvědčen, že nejlepší bylo, kdyby Brexitu vůbec nedošlo. Děkuji. Prezidentin. Paní předsedkyně. Víme, že současné řešení stroskotalo, to řešení, které bylo na stole. Také víme, že Brexit bez pojistek je katastrofou. Víme, že problém Severního Irska není vyřešen. V podstatě jediná možnost, která zůstává, je se opět oprátit na lid a zeptat se ho. Ano, můžete říct, že lidu už jsme se ptali a že není de- demokratické se zeptat ještě jednou, ale to není pravda. Demokracie je vláda lidu a ne setrvání a držení se nějaké chyby. Proto ta nejlepší možnost je zeptat se ještě jednou lidu, zeptat se jich, zda chtějí ještě jednou uh, znovu vyjednávat s Evropským parlamentem, s Evropskou komisí a s Evropskou radou. A pak prosíme náš parlament, nesmíme být eh, s Brity vyjednávat jaksi svrchu, jak to bylo doposud. Protože to, jak jsme doposud postupovali, bylo v duchu toho, že bod tr- mít Bůh trestá Anglii a to je špatné. Co potřebujeme eh, pro Evropu, co potřebujeme pro naše partnery Velkou Británii, tak to bychom měli vést vyjednávání. Paní předsedkyně přerušuje a další řečník je Johan Flanagan. First thing that... První věc, co je potřeba říci, a eh, nemoc často souhlasím s panem Kellym, který tady také sedí, tak eh, eh, je to prohlášení Alen Fostrové, že nikdy nebude pevná hranice v Jirsku. Mě by zajímalo, kde byla Alen Foster, když tam ta pevná hranice byla. Možná, že se jí to eh, netýkalo, protože ona měla možná přednost, tam, tam ji nezastavovali na hranici. Je jasné, že teď potřebujeme prodloužit tu lhůtu pro další jednání. Musíme se vyhnout odchodu bez dohody. Pokud ne, tak Evropská unie musí vysvětlit, jak přesně chce pomoci irské ekonomice a našim zemědělcům. Slyšel jsem tady od pana Gonzálese Ponce, že to není evropský problém, ale eh, eh, ti lidé by mohli namítat, že oni tento problém nevytvořili. A teď to, náš společný problém je, my jsme členy Evropské unie v Irsku, Vytvoří to pro nás obrovský problém a říkat, že se to Evropě netýká, tak to je eh, omyl. Eh, pan Barnier, musím říci, že na začátku jsem si z jeho práce dělal obavy, ale teď musím říci, že zachoval klid, vyjednal vynikající způsob. Slovo má pan Hekmark, říká paní předsedkyně. Děkuji, paní eh, předsedající. Nejprve eh, na adresu našich kolegů z UKIP. Ti nemají žádné křeslo ve Westminsteru eh, britském parlamentu. Nikdy je nikdo z britských občanů nezvolil, eh, nikdo je nepodpořil v tom jejich postoji z odchodu v EU. A myslím, že v tom je určitá logika. Ale pane Faráže a všichni další, měli byste být vděční Evropské unii, protože bez Evropské unie byste neměli žádné parlamentní zastoupení kdekoliv jinde. A za druhé, všem těm, kteří teď jednají o těchto věcech ve Westminsteru, pokud chcete prodloužení lhuty, pokud chcete čas na přemýšlení, pokud se chcete vrátit zpátky do EU, prosím, jste vítaní. A na závěr paní Grapíny. Děkuji, paní předsedající pan komisaři, kolegyně, kolegové, hodně toho tady zaznělo. Mluvili jsme o závažné věci, takže většina Evropské unie si přeje, aby Spojené království s námi zůstalo. Chci poblahopřát našemu vyjednavači, udělal maximum, vše, co bylo možné. Problém není na naší straně, ale na straně Britů. Mně jde o budoucnost našich spoluobčanů, včetně těch, co žijí ve Spojeném království. Jde mi o budoucnost Britů žijících na kontinentu a jde mi o obchodní sousední vztahy. Myslím, že nejenom musíme pokračovat v jednáních, ale že Spojené království si musí uvědomit, že většina si přeje zůstat v Unii. Já jsem tam byla, chtěla, hovořila jsem se všemi různými možnými občany, kteří všichni chtějí, včetně podnikatelů, zůstat v Unii. Tady prostě vznikla situace, která je dílem několika málo lidí Eh, pak se množí různé milné informace. A teď místo předseda Timmermans. Děkuji, paní eh, předsedkyně musím říct, že bez odvahy a neustupnosti našich britských spoluobčanů eh, bychom tady dnes eh, neseděli. Eh, máme všichni i u nás doma, v mé vlastní zemi, velké, velká slova díků pro nasazení britských vojáků. A ať už je Spojené království v Unii či ne, bude součástí Evropy, bude součástí nás všech, kteří chtějí společně vytvářet společnost společnou budoucnost. Nelíbí se mi, že vidíme Británii takto rozdělenou. To rozdělení způsobené Brexitem má paralyzující účinek na britskou společnost a já budu vždy věčný, vděčný eh, nejenom za tu svobodu, ale také za britské učitele, které jsem měl jako mladý eh, a kteří mě naučili milovat britskou literaturu, eh, angličtinu jako takovou. A to se nezmění, ať už se stane cokoliv. Ale jednu věc, eh, vzhledem k tomu, co bylo řečeno panem Kemalem a panem Farážem, chci říct toto. Eh, v komisi s panem Barnierem či kdekoliv, kdekoliv jinde v 27 hlavních městech s nějakým trestujícím přístupem. Nikdo nechce trestat Spojené království za eh, případný odchod. V těch jednáních, kterých jsme byli svědky, eh, tak eh, byl tady přístup ve všech hlavních městech Unie i v komisi maximálně zmírnit záporné důsledky tohoto procesu, eh, ale nebuďme eh, naivní, nemějme iluze. Prostě Brexit není něco, co projde bezbolestně. Eh, bude to bolet nás, bude to bolet Spojené království, jde o to zmírnit tuto bolest co nejvíce. Takže v následujících dnech, týdnech, měsících, možná letech, co bude, o tom musí rozhodnout Britové a především dolní sněmovna v této první fázi, kde se bude jednat. A my budeme muset velmi obratně eh, hrát s tím, co eh, budeme mít eh, k dispozici ať už to bude cokoliv. Samozřejmě bych raději, eh, aby Spojené království v Unii zůstalo, ale není to na nás si vybrat, je to na Britech samotných. A ještě jednu věc chci zdůraznit velice jednoznačně, to, co řekl eh, pan eh, Kamal o vnitřním trhu a tak dále. Nemůžete upřímně říkat, já odejdu z Unie, ale vezmu si sebou všechno to, co mám rád. Ať už to s Unií bude dělat dělat cokoliv. My máme určitou odpovědnost jako evropští eh, politici, instituce zachránit ty zásadní prvky, eh, co tvoří Unie, což je integrita čtyř svobod, integrita eh, společného trhu a o tom se jednat nebude. A co mě také zaráží, je, že pan Faráš eh, má eh, svůj sen o nezávislosti, který to sen, kterýž to sen ho vede k tomu, že totálně ztrácí ze zřetele zásadní význam velkopáteční dohody pro mír v Evropě. Je úplně jasné pro Evropské komisi, že máme společnou odpovědnost jako Evropané zajistit, aby na eh, Irském ostrově eh, zůstal mír a pro tento mír v eh, naší analýze je zásadní, aby tady na Irském ostrově neexistovaly tvrdé hranice. A proto potřebujeme tu pojistku, takzvaný backstop. A o tom se také nebude vyjednávat. Eh, je to opravdu zaražející. Je to na jedné straně povzbuzující, že tady máme eh, takovýto, eh, takovouto úroveň solidarity v tom smyslu, že v 21. století nikdo nehodí Irsko přes palubu, ale je pro mě víc než zaražející, že nikdo ve Westminsteru nevidí, či řada lidí ve Westminsteru nevidí ten zásadní význam velkopáteční dohody, kterou by nechali být být a e, nehovořím o ztrácených pracovních příležitostech, investičních možnostech a tak dále a tak podobně to e, by nebylo, e, nebylo by upřímné či lépe řečeno, bylo by e, upřímné, kdyby v té kampani řekli, že to, e, ten odchod chceme tolik, že nám je úplně jedno, jestli ztratíte e, práci, jestli ztratíte možnosti, jestli tady budou chaotické situace. To by byla upřímná, pravdivá kampaň pro odchod, kampaň pro Brexit. My nicméně budeme pokračovat čestným způsobem s našem, v našem projektu učinit co nejmenší možnou újmu a budeme hrát samozřejmě eh, maximálně odpovědně s těmi eh, kartami, které budeme mít k dispozici. A eh, panu Kamalovi bych chtěl říct, že hovořil o egu. Rolling Stones mají takovou píseň Eh, you can't always get what you want. Nemůžete vždy dosáhnout toho, co chcete, ale já říkám, můžete se vždy o to pokusit. Eh, děkuji eh, možná by bylo dobré, kdyby lidé občas i v naší v vašem parlamentu zpívali. A teď už paní Čiot. Děkuji, paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Je evidentní, že musíme doufat, že parlamentní proces ve Spojeném království povede k výsledku, který by byl nebo umožnil řádný řízený odchod. Musíme udělat všechno pro to, aby to nastalo. Pokud eh, by došlo k dohodě, pardon, k odchodu bez dohody, tak musíme udělat všechno pro to, aby 29. března byl pouze jedno datum dlouhého procesu. Implementace dohody o vystoupení musí zůstat eh, předmětem eh, pečlivého sledování, abychom chránili zájmy občanů a podniků a eh, musíme to promítnout do těch budoucích jednání o vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Budeme tedy v nadcházející době sledovat velmi bedlivě a děkuji vám všem za pozornost. Děkuji vám. Paní ministrině, tím rozprava končí, vážení kolegové. Dobrý den, vážený pane premiére Španělska, děkuji, že jste pozval, přijal naše pozvání, pozvání Evropského parlamentu, abyste s námi hovořili o postojích Španělska k Evropě. Dnes je velice důležitý den z politického hlediska, neboť máme zde problém s Brexitem, ale také pro nás je důležitý proto, že budeme hovořit eh, o velice důležitých tématech pro Unii, o migraci. Parla- Evropský parlament odhlasoval pozitivně reformu Dublinu. Uvidíme, jak to, bude, jak to dopadne na radě. My vyzýváme radu a členské státy, aby podpořili náš návrh, tak abychom mohli ukončit debatu, kterou již vedeme dlouhou dobu, která se týká eh, uprchlíků, jejich eh, přemístěvání a relokace. A pak je také eh, zde problém s rozpočtem. Evropský parlament požaduje více investic z 1,1% na 1,3%. My se domníváme, že je možné navýšit Eh, tuto částku ne členskými příspěvky členských zemí, ale prostřednictvím vlastních zdrojů. Tato debata je stále otevřená. Evropský parlament přišel s eh, svým návrhem. Pak jsou zde také návrhy Evropského parlamentu, které se týkají investic. A pro nás je důležité, abychom hájili mm, naše postoje, postoje Evropského parlamentu, neboť my jsme srdcem evropské demokracie a také slavíme 40 leté výročí španělské ústavy. Španělsko je velice důležitá země a jménem Evropského parlamentu bych se rád přivítal také ministra zahraničí španělského království, pana Boreje, který byl předsedou našeho parlamentu. Děkuji mnohokrát, že jste dnes zavítal mezi nás. Vážený pane ministerský předsedo, vážený pane premiére, děkujeme mnohokrát, že jste přijal naše pozvání a dostavil se mezi nás. A tímto vám předávám slovo. Señor presidente del Parlamento. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážený pane místopředsedo Evropské polise, vážený pane komisaři, vážené poslankyně, vážení poslanci, pro mě je skutečnou ctí, že mohu tady vystoupit před vámi a představit vám pohled Španělska na tu velice napínavou eh, debatu o budoucnosti Evropy. Já říkám napínavá s veškerým přesvědčením, také na základě své základní skuteč, eh, zkušenosti v roce 1985, kdy eh, se stvrdil přístupový akt Španělska do Evropského hospodářského společenství. Mě bylo 13 let a já musím říci, že velice rád vzpomínám tehdy na tyto dny. Také si připomínám, jaký byl pocit Španělů během celých dekád v době, kdy ve Španělsku nebyla demokracie a nepanovala tam svoboda. Vzpomínám si na zážitky celé generace Španělů, generace rodičů, mužů a žen, pro které Evropa znamenala svobodu, právní stát, pokrok a kohezi po letech diktatury. Pro Španělsko ten moment přistoupení znamenal mnoho věcí. Zejména bylo důležité to, že jsme se součali, eh, stali součástí vnitřního trhu, že jsme dokázali obnovit v naší zemi demokracii. Od té doby pozdější generace Španělů, má vlastní generace, zjistili, že vnitřní hranice se staly jakýmsi pozůstatkem historie a že z nepřátel se stali přátelé. Jsme zastánci evropských hodnot. Právní stát, zásada právního státu, právní jistota, dialog, tolerance, feminismus, bratrství, rovnoprávnost, soužití, ochrana životního prostředí a mezigenerační solidarita. Já jsem vášnivým Evropanem a jsem hrdý na to, co to znamená. Právě dnes jsem na to hrdý, dnes, kdy Někteří se utápí v antieuropeismu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Tajány, že má možnost eh, nyní se obrátit se svým projevem na Evropský parlament, to, že se debata koná právě zde je pro mě něco velice krásného. Právě nyní, kdy slavíme 40. výročí prvních voleb do Evropského parlamentu a já jsem si vědom toho, jak parlament hájí demokratické hodnoty. Dámy a pánové, já bych se vrátila k včerejšímu hlasování v Britské sněmovně. Plně respektuji eh, ale tento výsledek hlasování, ale velice ho lituji. Eh, lituji, že nebyla přijata dohoda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Vyjednávali jsme rok a půl a chtěl bych vyjádřit svůj respekt eh, Michelovi Barnierovi, vyjednavači za vynikající práci, kterou odvedlo a za to, že se podařilo zachovat jednotu Evropské 27. Více než rok a půl jsme vyjednávali a myslím si, že dosažená dohoda je skutečně ta možná, um, ta nejlepší ze všech. Dohoda chrání zájmy jak Spojeného království, tak členských států Evropské unie. Chrání také zájmy občanů. A nejenom práva a zájmy občanů, ale také zájmy ekonomiky. Vytvořit takovouto rovnováhu nebylo jednoduché, ale jde, šlo zejména o to, aby eh, Velká Británie odešla z Unie spořádaným způsobem. Je třeba, aby nyní britská vláda přijala odpovědající rozhodnutí, které se týkají budoucích kroků. My jako členské státy a samozřejmě evropské instituce odvedeme svou práci přijmeme a odpovídající opatření, aby důsledky možného no dealu, tvrdého Brexitu, byly co možná nejmenší. Vždy jsem říkal, že Říkal jsem to již ve Španělsku a také v médiích, vždy opakuji, že je mi Brexitu velice líto. Jak pro Brity samotné, tak pro Unii je to špatné. Nikdo nic nezíská, všichni ztrácí, a zejména Britové. A právě ti, kteří potřebují nejvíce podporu své vládu ti nejzranitelnější. Ovšem britské rozhodnutí musíme akceptovat a proto by bylo žádoucí, aby Spojené království eh, vybudovalo s Evropskou unii co možná nejtěsnější vztahy, ale naše zásady jsou jasné. Je to integrita vnitřního trhu, nedělitelnost čtyř svobod a také autonomie rozhodování Unie. Pokud budou tyto věci respektovány, jistě se nám podaří nalézt společné řešení. Rád bych hovořil o nutnosti toho, abychom se v Evropě zmobilizovali. Je třeba Evropu znovu legitimovat právě ve světle nových výzev právě i s ohledem na ti, kteří si přejí Evropu zničit. A my víme, že existují důležití hráči, kteří, kteří si přejí zničení Evropy. Jako sociální demokrat vím, že sociální Evropa je správná a důležitá. Sociální Evropa je Evropou přesvědčení. A protože já tato přesvědčení mám, morální přesvědčení, a protože si přeji, abychom dostáli očekávání občanů, kladu si otázku, jaká by byla, či jaká má být ta nejdůležitější myšlenka mého projevu. A myslím si, že to mohu shrnout do jedné věty. Důležité je, aby Evropa mohla chránit, musíme my chránit Evropu. To znamená, že je třeba, abychom vytvořili Evropu, která bude chránit ty nejslabší, ty nejzranitelnější. Je třeba vytvořit Evropu, která umožní mladým lidem mít eh, novou šanci také těm, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, těm, kteří jsou starší 55 let a dlouhodobě nezaměstnaní. Potřebujeme sociální Evropu, ale zároveň Evropu, která bude chránit eh, naše hospodářství a chránit pracovníky před nejistými pracovními podmínkami, a to ve všech státech Evropské unii. Je třeba zajistit bezpečnost a obranu našich občanů, což znamená, že Evropa musí být globální aktér, který je schopen chránit své hodnoty. Chránit Evropu také znamená, že je třeba abychom dostali svým závazkům, které vyplývají z pařížské dohody, tedy boj proti klimatickým změnám, což znamená, že musíme změnit strukturu našeho hospodářství. Evropa se musí konečně uzavřít smír se svými občany. Potřebujeme Evropu, která bude ku prospěchu občanům a také eh, potřebujeme dokončit hospodářskou a měnovou unii. Pouze tak budeme na výši příštích desetiletí. Ovšem nemůžeme kouzlit. Nepřátelům Evropy říkáme, že naše přesvědčení a naše rozhodnost zvítězí nad autoritářstvím. Víme, že Někteří pracují pomocí pochybných metod, využívají lži a my nyní musíme ukázat, že jsme odhodlani chránit náš společný projekt Evropu. Víme, že v dnešních dnech probíhá skutečná bitva ideí a vím, že to hraje roli i v národních parlamentech. Hraje se tady o to, jestli půjdeme krokem zpět, anebo jestli pokročíme. Těžko můžeme jak si ubránit naši budoucnost, když půjdeme směrem vzad. A taky tak, takto neuchráníme náš evropský hospodářský model. Musíme chránit naše občany, chránit naše hodnoty. Všichni se takto musí zachovat. Všichni musí chránit Evropu, nejenom národní parlamenty, nejenom tento parlament, ale také občané. Naše poselství zní Evropa nikdy nebude nebezpečím pro neuvěřitelnou rozmanitost našich zemí, našich jazyků a kultur. Evropa je přesný opak. Evropa je rozmanitost. Evropa není ničení identit. Já nejsem méně Španělem, protože jsem Evropan. Zcela naopak. Evropská unie nikdy nebude pouhým zeměpisným prvkem. Vždy to bude společenství hodnot, jak tomu vždy bylo, jak tomu bude i budoucnu. Jsou to hesla francouzské revoluce. Svoboda, rovnost, bratrství. Musíme být inovativní a kreativní, vytvářet lepší společnost. Musíme být společností, která bude konkurenceschopná a současně bude poskytovat sociální ochranu. Koheze, společenská soudržnost, to je něco, co nás jako Evropany definuje. Máme mnoho společného. Pomysleme na udržitelné rozvojové cíle, na agendu 2030, na sociální globální pakt. Pomysleme na Evropu jakožto důležitého vyslance těchto hodnot. Víme, že globalizace sebou přináší mnoho eh, výzev, často vedla i ke zklamání, což vedlo opětovně k extrémní rétorice. Také víme, že globalizace nově přerozdělila bohatství mezi regiony na naší planetě a samozřejmě to prohloubilo nerovnost i v našich vlastních společnostech. Víme, že čím dál tím více obíhá jí poselství, která jsou protievropská což souvisí právě i s globalizací. Globalizace ale není přírodní katastrofa, proti které nemůžeme nic podniknout. Říká se, že rodiče by měli svým dětem postit poskytnout kořeny i křídla. A to též platí i pro kyny. O kořeny, to znamená, že musíme být někde zakořeněni, mít ochranu a křídla, to znamená, že lidé musí mít pocit, že jsou schopni s něčím pohnout, něco změnit, že mají možnost se osvědčit i v globálním světě. Dámy a pánové, vážení poslanci, eh, my stojíme před změnou epoch. 29. března začne v, v Evropě nový politický cyklus. My musíme mm, se pokusit regularizovat globalizaci, abychom ochránili evropský sociální model. Je třeba, abychom plně dokončili hospodářskou měnovou unii, neboť to je nezbytný předpoklad